Sledujícím bodem je zpráva paní Bowles o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unie. Takže nejprve dáme slovo paní Bowles eh, jako zpravodajce eh, této zprávy. National and regional Národní a regionální účty eh, jsou úhelným kamenem všech makroekonomických statistik a také brýlemi, eh, kterými pohlížíme na makroekonomiku. Je tedy eh, životně důležité, aby naše statistiky byly vytvářeny správně. Na začátku ekonomické krize jsme se poučili, že zmanipulované statistiky a falešná data mohou mít dlouhodobé negativní následky pro Evropskou unii. My jsme posílili pravomoci Eurostatu, ale Eurostat nemůže být lepší než ty statistiky, které dostává. My jsme schválili šestý balíček a dvoj balíček a v šestý balíčku jsme se dohodli, že je třeba dokonalit statistiky a účetnictví veřejného sektoru. V roce 2010 jsme již měli legislativy, kde jsou dvě přílohy Eh, jeden jsou data, která jsou celkem jasné, ale pak máme ještě přílohu A, eh, která řeší statistickou a účetní metodiku. Je to dlouhé, několik set stran a musím říct, že eh, právní lingvisté, kteří to pročítali a studovali, mě upozornili na nejednu nesrovnalost my nyní výdaje, určité výdaje, transferujeme do vytváření kapitálu, což má samozřejmě určité důsledky, například na HDP a na alokaci strukturálních fondů. Nicméně toto vstoupí v platnost až eh, po roce 2020. Také budou sledovány vlivy deficitu a také očekáváme, že nebudou velké trialogu eh, mise parlamentního jednacího týmu byla jasná. Chceme kvalitní statistiku, transparentnost a co nejméně výjimek eh, z povinností. Některé menší členské země eh, mají důvody, proč z nedostatku zdrojů eh, nemohou poskytovat Eurostatu tyto statistiky jako větší členské země. Přesto chceme zajistit, aby takový výjimek ze statistiky bylo co nejméně a budeme je průběžně vyhodnocovat s tím, že časem se je budeme postupně snažit vyloučit zcela. Eh, největší problém byl v tom, že čtyři větší členské země nechtěly převést eh, mezi položkami v rozpočtu eh, závazky z důchodových účtů. To je samozřejmě nepřijatelné a je to de facto snaha, aby informace, které nejsou populární, byly před veřejností skryty. My jsme eh, si zajistili podporu veřejnosti prostřednictvím médií, aby k tomu nedocházelo. Dále eh, je zde debata eh, o veřejných financích a jak postupovat, když členské země se snaží skrývat nepohodlné informace. Po eh, několika kolech jednání se nám podařilo dosáhnout toho, že členské země, a to všechny, budou příslušná údaje předávat. My jsme zažili celkem dobrou podporu a já bych chtěla poděkovat všem těm, kteří nás podpořili. Ale jak jsem řekla, byly zde napínavé momenty a jde o skutečně zásadní nástroj pro řádné ekonomické řízení. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan komisař Potočník, aby zareagoval ve jménu komise. Děkuji vám, pane předsedo, vážení eh, poslanci a poslankyně. Přeji vám dobrý večer a nyní mám tu čest jménem kolegy Šemetě eh, k vám promluvit jménem komise. Cílem tohoto navrhovaného nařízení je revidovat a aktualizovat a zlepšit eh, současný evropský systém účtu ESA. Jde o národní účty a regionální účty. Jde o to, abychom měli srovnatelné, kvalitní eh, agregované údaje. Je to velký projekt, který stanoví standardy národní účtu na mnoho let. Na evropské úrovni je ESA důležitým nástrojem eh, pro administrativní návrhy, jako jsou třeba vlastní zdroje, řízení kvůli nadměrnému rozpočtu, rozpočtovému deficitu, strukturální fondy a konverzní politiky. Revize se odvíjí od široce založených konzultací s národními experty na národní účty a statistiku. Tento návrh je podle našeho názoru dobře vyvážený eh, mezi potřebami údajů a mezi zátěží pro respondenty a administrativu. Na základě debat v trialogu byl schválen kompromisní text mezi Evropským parlamentem a radou s cílem dosáhnout dohody v prvním čtení. My každopádně podpoříme kompromisní text, poněvadž ten umožní komisi mít k dispozici potřebná data pro tvorbu politik i když eh, v recitálu číslo 16 jsou určité prvky, které se odchylují od společného porozumění eh, parlamentu, rady a komise, pokud se týče delegovaných aktů. Komise musí jasně říci, že článek 290 eh, smlouvy je třeba interpretovat tak, že je autonomní, autonomní v oblasti delegovaných aktů. Experti eh, nám podali eh, názor, který eh, reflektuje tuto chápání. Já bych chtěl poděkovat z celého srdce paní zpravodajce Sharon Bousové za její angažmán konstruktivní přístup. Díky skvělé spolupráci mezi třemi institucemi jsme, domnívám se, dosáhli společného cíle a to vytvoření pevného rámce pro harmonizované a spolehlivé údaje o národních účtech, na niž staví evropské instituce a také ekonomičtí aktéři. Komise se nadále bude soustředovat na přípravu aplikace e ESI 2010. Dále bude monitorováno implementace, tak aby potřebná statistická data byla skutečně k dispozici. A dále eh, komise bude samozřejmě informovat, jak její povinností radu i parlament. Komise se velice těší na pokračování plodného dialogu s Ekonem a také s celým Evropským parlamentem, což je zásadní podmínkou pro spolehlivé, kvalitní, transparentní a důvěryhodné národní účty a další makroekonomické statistiky eh, ku prospěchu makroekonomických politik a celé společnosti. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a není za výbor pro regionální rozvoj má na minutu slovo paní Hübner. For years, uh, eh, the... Několik let se nedařilo dosahovat pokroku v systému národních a regionálních účtů, zejména těch regionálních, eh, zatímco rozpočtové odpovědnosti národních i regionálních orgánů eh, velice vzrostla a více než eh, třetina evropských peněz je nyní v rukou regionálních orgánů. To znamená, že regionální statistiky jsou skutečně důležité pro to, abychom pochopili, jak se utrácejí společné peníze, jaké jsou disparity mezi regiony, abychom mohli lépe rozhodovat a e, efektivněji nasazovat veřejné zdroje, včetně tedy e, sledování, vyhodnocování účinnosti společné politiky. Záznamy těchto údajů by měly být skutečně povinné, tak aby komise mohla analyzovat a chápat, jak v regionech působí evropské peníze, jejich funkční rozdělení a také dopady. Děkuji vám. Eh, a nyní se dostáváme k řečníkům, kteří budou hovořit za své respektivní politické skupiny a nejprve za Evropskou lidovou stranu na dvě minuty pan Stolojan. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat eh, paní Bolsové za vynikající práci, kterou odvedla na této zprávě. Velmi dobře známe problémy, jaké se vyskytují eh, v makroekonomických údajích, eh, zejména od některých zemí, kde se ne uvádějí skutečné údaje o deficitu, o veřejných závazcích a tak dále. Skutečně potřebujeme transparentnější a přesnější data a také harmonizovanější pravidla mezi obchodními partnery. Dnešní zpráva je výsledkem velice dlouhé a úspěšné práce a tato zpráva reaguje na naše požadavky a proto moje politická skupina tuto zprávu podpoří. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane Stolene a ve jménu socialistů má na dvě minuty slovo pan Antonín Sáčes Presedo. Děkuji vám, pane předsedo. Podporuji práci zpravodajky Sharon Bowles, Bowles stejně tak jako práci stínové zpravodajky, kterou tady nahrazuji která je poslankyní z Malty. Statistiky jsou zásadní pro dobré fungování demokracie a ekonomiky. A je to velice důležité pro všechny aktéry v, hospodář, v ekonomice. Proto potřebujeme kvalitní údaje, které nám budou dodávat věrohodná data v reálném čase, které budou eh, dodávány v precizním eh, sledu. V roce 1970 byl zahájen sběr dat a vznikla v koherenci se systémem národních systémů e, evropský systém účtu, který znamená revizi mezinárodního systému, národních systémů z roku 2009 Komise spojených národů. Tento systém má podpořit eh, řízení Evropské unie pro dosažení cílu 2020. Pozměňovací návrhy dávají kompletnější návrhy, co se týče nezbytnosti větší metodologické práce v souvislosti s ekologickými, sociologickými dopady a dopady v oblasti výzkumu a vývoje. Jedná se také o politiku soudržnosti, o analýzu nezávislých ekonomik a o rozpočtových údajech. Jedná se o pasivní kontingenty, jedná se o trvalé udržitelnosti. Proto skupina socialistů a demokratů v prvním čtením eh, toto naro, toto, toto, tuto zprávu doporučuje. Děkuji vám mnohokrát a teď za liberály na minutu a půl má slovo Tremosa i Balsels. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane komisaři, kolegové, tato zpráva je velice důležitá, eh, protože Eh, je to případ, kdy Evropská unie klade důraz na regionální úroveň. Já myslím, že komise by měla vědět více o regionálních statistikách, aby měla jasnější obraz toho, co se děje přímo na místě. Ve Španělsku například nemáme zákon o transparentnosti. To znamená, že eh, lidé nemohou vědět, jak se eh, od centrální vlády rozdělují prostředky do regionu. Také třeba eh, nemáme eh, teritoriální výběr daní. To je všechno velmi centralizované. Takže nedostatek transparentnosti na úrovni centrální vlády je také jedním z důvodů politických nád v Katalánsku. Já tedy přílohu k této k eh, tomuto nařízení vnímám eh, velice pozitivní. Říká se tam, že je třeba analyzovat eh, otázky závislosti či nezávislosti našich regionů. A děkuji paní zpravodajce za odvedenou práci. Děkuji na minutu a půl za skupinu Zelené. Má slovo kolega Sven Giegold. Pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové, nejdříve bych chtěl podotknout, že je potěšující, že zde máme tato pravidla pro celkové hospodářské účty, že tato pravidla zlepšujeme, že tam zohledňuje i sociální a ekonomické indikátory, které jsou lépe zobrazeny a že údaje budou mít lepší kvalitu. Nesmíme ovšem zamlčovat co zdržovalo vyjednávání po dobu několika měsíců. Měli jsme tam velké spory s několika členskými zeměmi na radě, které si nepřáli, abychom v této oblasti, zejména v oblasti rizik vlády, zavedli transparentnost. Zejména se to týkalo v oblasti důchodové zátěže a také v dalších oblastí mimo, eh, mimo rozvahových, například public-private partnerships, tedy partnerství veřejného soukromého sektoru, je důležité, že ta nová pravidla, která máme v rámci SIXPACu a rovněž veškeré náklady, které vznikly díky krizi v oblasti veřejných financích, i navzory tomu neustále tady nemáme ochotu některých členských států zavést do věci transparentnost. I nadále je atraktivní investice financovat ne pomocí daní, ale pomocí z zakrytého zadlužení a zakrytých rizik. E, já si myslím, že bohužel se tady nepodařilo postupovat správně a je o to horší, že i Německo, které se většinou snaží do všeho vnášet pořádek, i zde v této věci stojí na špatné straně. Budeme tedy i nadále se věnovat tomuto tématu a my bychom si skutečně přáli, aby země a podniky zavedly velice striktní opatření, například opatření EPSA, které máme na globální úrovni, takže budeme pokračovat v našem vyjednávání s radou a komisí. Děkuji vám mnohokrát a nyní za, za ECR paní Ford. Děkuji. Eh, vláda a veřejné orgány eh, jestliže vybírají od, peníze, eh, od lidí peníze, daně, pak je velice logické, že lidé mají vědět, kam ty peníze proudí. Před dvěma lety jsem pracovala v tomto parlamentu na tzv. šestí balíčku a celá Evropská 27 se eh, dohodla, že eh, zveřejní veškeré své dluhy, eh, ať už tedy rozpočtové nebo mimo rozpočtové. Jenomže mezi tím se mnohé země rozhodly, že to tak neudělají. Čili byla to malá skupinka, která eh, se vrátila k tomto jednání a rozhodla se, že eh, je třeba prosadit povinnost transparentnosti. Děkuji mnohokrát, paní Fordová. Tím jsme ukončili seznam řečníků ve jménu politických skupin a nyní budou hovořit individuálně jako kolegové na minutu a půl paní Enrique Galpec. Děkuji, pane předsedo, a děkuji mnohokrát za zprávu. I z toho důvodu, a týká se to zpráv, které se věnovaly statistikám, já jsem často již poukázala na to, že tyto údaje, tato fakta, tato čísla musí být přesná a srovnatelná. Ty údaje musí pocházet z podobných zdrojů a je nutné, aby se zapojili do určitého systému, který bude jednotný. Není jedno, na základě jakých statistik se provádí analýzy, které srovnávají jednotlivé členské země. Někdy máme pocit, že údaje Evropské komise jsou někdy příliš pozitivní, či naopak příliš negativní. Proto si myslím, že je zejména důležité, aby vedle těch evropských statistických údajů jsme zohlednili i národní účty a aby veškeré údaje i údaje národních účtů byly spolehlivé. Souhlasím s tím, že národní účty musí být kvalitní, vysoce kvalitní a velmi transparentní. Hospodářská situace v jednotlivých členských zemích se analyzuje. Občané potřebují takovéto údaje. A samozpráva, regiony, obce také tyto údaje potřebují, neboť dvě třetiny celkových investicí se činí na úrovni regionální. Bohužel tento systém se ještě plně neprovádí například na úrovni NUC 2 a 3. Tyto údaje k dispozici nejsou. Zpráva je podle mě velice dobrá Eh, spolehlivá a proto ji podpořím a prosím vás, abyste ji rovněž podpořili. Děkuji. Děkuji mnohokrát a není na minutu a půl paní Tun. Um, ehm, jutro budeme hlasovat. Děkuji. Zítra budeme hlasovat o této zprávě a je nejvyšší čas. Dosavadní metody byly zregulovány a určeny před 17 lety a celý svět a e, zvláště pak evropské hospodářství dnes vypadá úplně jinak. E, ekonomický rozvoj e, musíme popisovat aktuálními metodami, které odpovídají současné realitě současným evropským politikám. A proto je třeba tento systém, eh, aby byl přesný a taky časově, aby byl transparentnější. A je to proto, že nyní, eh, že tyto statistiky popisují veřejný sektor. A je třeba, aby tyto informace byly eh, věrohodné a aktuální. Bude to na prospěch, ve prospěch eh, administrativy členských zemí, poněvadž jsou to data, o které eh, se potom opírají v dalším rozvoji. Je třeba dále pokračovat v metodickém výzkumu, abychom ještě lépe rozuměli ekonomické situaci našich regionu. Jsme neustále v krizi a Právě krize ukázala, jak důležité je chápat, co se děje, co nastane v blízké budoucnosti. Spolehlivé a věrohodné údaje nám umožní eh, lépe eh, porozumět statistikám a více z nich vyčíst. To bude všechno eh, ku prospěch budoucích rozhodnutí, protože jinak bude politika odloučená od reality. Proto si myslíme, že tento, tato zpráva je důležitá a časová. Děkuji mnohokrát, tím jsme ukončili eh, seznam zapsaných řečníků a nyní postupujeme k postupu Catch the Eye. Eh, takže moc tady jich není, myslím, že dva. A nyní tedy na jednu minutu má slovo paní Anna Zaborská. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Zaujal mě požadavek na vytvoření komplexnější metody řešení ekonomického blahobytu. Pravidelně totiž upozorňuji na to, že fixace na HDP eh, je příčinou selektivní slepoty, poněvadž HDP nevidí, nevnímá práci v domácnostech, která je nevyčíslitelná rodiny a domácnosti, to jsou malé továrny, napsal Gary Becker, nositel Nobelovy ceny za ekonomiku. Čas strávený prací v domácnosti napovídá, že služby a zboží vyprodukované domácnosti jsou významnou částí ekonomického výkonu národů je ekonomickým trendem zvyšovat zaměstnanost žen. Jedním z argumentů je zvýšení HDP v zemi jako Švédsko, ale jestliže zároveň s tím poklesne počet hodin, které ženy stráví péči o domácnost a děti, nejde o zvýšení blahobytu. Jen práce matky se prostě začne započítávat do HDP poté, co ona bude muset zaplatit eh, péči o děti a vaření rodině. Děkuji vám. Děkuji, ano, a ukončíme tento proces minutou příspěvku pana Pašky. Děkuji vám, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři. Smysluplná evidence a vykazování údajů hospodáření státu je základním východiskem pro kvalifikovanou hospodářskou politiku. Zdokonalení evropského systému pro národní a regionální účty má proto přispět ke zpřehlednění takovým způsobem, aby hodnocení eh, ekonomiky bylo v souladu s ekonomickou realitou. Z pohledu reálného hodnocení je zapotřebí, aby členské státy poskytovaly o svém hospodaření důvěryhodné, srovnatelné statistické údaje zpracované podle jednotné metodiky, která platí v Evropské unii. I proto považuji za nezbytné, ten požadavek, požadavky, které jsou uvedeny ve zprávě a týkají se přílohy P, ty země, které nesplní parlamentry jednoduchosti, srozumitelnosti a pozornosti, budou muset to udělat. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane kolego, tím jsme ukončili. Eh, proces KGI a nejprve dáme slovo panu komisaři Potočníkovi, eh, který ve jménu komise uzavře toto téma. Děkuji vám, pane předsedo. Možná několik drobných vysvětlení, poněvadž paní Bolsová hovořila eh, o tom, že se zabývala závazky v Evropského parlamentu. Já musím říct, že ty nečekané závazky eh, podle šesti balíčků. Eh, zde dosahujeme značného pokroku a dále zde máme sběr dat, eh, který se týká zadlužení projektů společných mezi veřejným a privátním sektorem. Takže to budeme mít v roce 2014 kvartálně k dispozici a data o penzích, eh, to už eh, budeme mít eh, od roku 2012, ale povinně od roku 2015 a komise ráda na žádost Ekonu k tomu vypracuje zprávu. Také bylo řečeno, že je to nudné, toto téma. Já jsem mnoho let ve Slovinsku strávil jako člen člen eh, prezidia eh, slovinského eh, statistického úřadu. A toto jsem také studoval. A musím říci, že žádné z důležitých rozhodnutí v politice není možné bez jasných statistických dat a metodických debat. A ESA, to je taková jakási statistická Bible. Čili od roku 2010, kdy o tom hovoříme, myslím, že přijímáme mimořádně důležité rozhodnutí, vnášíme stabilitu do statistických systémů a samozřejmě žijeme už v jiné době. Je třeba říci, že bez tvrdé práce Eh, není atraktivních a dobrých rozhodnutí. Já vám ještě jednou děkuji a velice se těším, že budeme pokračovat v této práci v budoucnu s Evropským parlamentem. Dario. Děkuji vám, pane komisáři, a ukončíme debatu příspěvkem eh, drahé zpravodajky paní Bous. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, děkuji vám za příspěvky komise. E, já e, lituji, že se vám e, nelíbí tedy ten bod zdůvodnění číslo 16, ale prostě je to, vyplývá to ze spolupráce s ECB, která je hlavním uživatelem statistik. Čili my jsme si mysleli, že bylo dobře, když jsme zdůraznili právo ECB na konzultaci a na delegované akty. Takže myslíme si, že je to správně. Eh, vy a Vicky Ford a Sven Giegold jste změnili otázky veřejného, veřejných závazků. Eh, samozřejmě my žádáme, aby se toto povinně eh, zveřejňovalo, ale také chceme, aby v tom textu byly další pojistky, zejména pokud se týče partnerství soukromého veřejného sektoru a dalších komplikovaných záležitostí. A budeme s tím zabývat také v další zprávě a budeme přemýšlet o tom, zda to, co jsme odvedli, tuto práci stačí, nebo je třeba jít ještě dál. Jak jste také řekl dříve, eh, možná, že to, co jsme eh, vytvořili v roce 2010, eh, budeme používat další 10-15 let. A Eh, trans- a parlament je eh, neustále zastáncem transparentnosti veřejných údajů. A my již teď pracujeme dalších tématů, které se bude týkat eh, nezávislosti statistických úřadů. To je ta regulace 2, 223, jak tomu pracovně říkáme. Bohužel je třeba říci, že členské země opět přistupují velmi váhavě k dalším debatám o transparentnosti a týká se to také mm, jaksi důvěryhodnosti a jejich důvěry ve vlastní národní statistiky. Když se zamyslíme zpátky nad rokem 2010, tak já musím říci, že je třeba, abychom se vrátili k tomu úmyslu eh, dohody v prvním čtení. Děkuji vám mnohokrát. Tím jsme ukončili rozpravu a k hlasování dojde zítra v poledne. A nyní přecházíme k následujícího bodu, o kterém budeme mít rozpravu tento večer. Je zpráva paní Esy Veslund o ochraně veřejného zdraví